Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegové. Prosím, začn. Začneme s chválením programu eh, těch minulých zápisů, které jsou um, z září a, dva, září a z března. A budem, e, pokud jde o tlumočení, nemáme chorvačtinu, malčtinu a, a irštinu a nyní nominace zpravodajů. Já sám a, jsem zpravodajem Eh, návrhu, eh, který se eh, týká usnesení k Facebooku a Cambridge Analytica. Pan De Jong se bude, bude zpravodajem, který se mm, týká zpravodajem nařík nařízení, které se týká výměných a vzdělávacích programů k ochraně eura proti padělání na léta 21 až 27 a a také e, otázky výměny, výměny dat té, ve stejném období, zase v souvislosti s paděláním. Pan e, Škripek za EKR e, je zpravodajem k automatizované výměně daktyloskopických a jiných údajů v Irsku a také pokud jde o výměnu DNA v Irsku, údajů k DNA v Irsku a další výměnu údajů, která se týká dohody s Chorvatskem. Takže jde o to, abychom schválili tato doporučení. Pak je tady korigendum k oprava nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropské agentuře pro provozování řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody a bezpečnosti a o změně nařízení 1987 z roku 2006 a rozhodnutí eh, rady 2007 533 a zrušení nařízení 1077. A nyní se dostáváme k aktům přenesené pravomoci eh, návrh na dohody, který se týká přestávky eh, eh, k volbám v roce 2010 k předávání aktů v přenesené původnosti a také dalších procesů RPS. Toto bylo potvrzeno 11. září 2018 eh, konferencí předsedů a eh, Libe o tom bylo uvědoměno v srpnu 2018 a příručka byla aktualizována právě, aby byla uvedena do souladu s eh, interinstitucionální dohodou z roku 2016. Revidovaná verze této dohody byla také začleněna do zpravodaje. Pokud je o prováděcí akty čtyři 23. září parlament eh, dostal prováděcí nařízení, pokud jde o přiměřenou ochranu osobních údajů v Japonsku a eh, sekretariat rozeslal e-mailem ke stejnému dny no, tato informaci a Eh, byla nastavena lhůta na eh, námitky a ta je do 8. října 2018 do 12. A bude se to také probírat v bodě 5, toto téma Japonska. Já jsem asi příliš rychle uh, zmínil otázku uh, té opravy nařízení. Tady neexistují všechny jazykové eh, mutace a je to tedy ta oprava nařízení Evropského parlamentu a rady o těch rozsáhlých informačních eh, systémů, ale je třeba říci, že neexistuje ve všech jazykových mutacích, čili se musí eh, mm, počkat na její přijetí. A nyní se dostáváme k bodu čtyři to je užívání uživatelských dat Facebooku firmou Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů. To je téma a rozprava návrhu usnesení, které máme před sebou a já bych si dovolil toto, tento návrh usnesení eh, předložit, prezentovat a předkládáme Eh, tento návrh podle pravidla 123 2 eh, jednacího řádu a jedná se to užívání facebookových eh, dat Cambridge Analytikou. Mm, po té, co proběhlo eh, slyšení a tři jednotlivá slyšení konference předsedů a potom eh, v našem výboru tři konkrétní slyšení. Všichni jsme se účastnili přípravy těchto slyšení. Proběhla ve velmi rychlém eh, sledu a tato slyšení byla detailní a Eh, efektivní, čili návrh je logickým, logickým navázáním na, na věci, ke kterým došlo po té, co se eh, objevily informace o tom, že dochází k únikům a že dochází k porušením a zneužívání osobních dat. Eh, Eh, politika a kroky Facebooku poškozují nebo uvádějí v nebezpečí osobní data, ale mohou též dopadat na výsledky voleb a důvěru eh, občanů v digitální řešení a platformu. platformy eh, jménem předsedy parlamentu bylo zorganizováno slyšení 22. května Mm, s šéfem Facebooku panem Zuckerbergem a potom Libe připravil dvě slyšení spolu s Itre Avko a Jury. Eh, poslanci kladli otázky a na které bylo odpovídáno. Byli tady i další zástupci, jednak eh, Britská volební komise, Združení eh, pro ochranu spotřebitelů, nezávislí novináři, aktivisté a také dotčení komisaři kterých se tato problematika týká. A ti všichni přispěli k tomuto návrhu na usnesení a děkuji všem tedy za ty příspěvky, které vedly k, té, k tomuto výsledku. Já jsem eh, spolupracoval úzce s politickými eh, frakcemi a jednotlivými poslanci na tomto textu. Jedná se o vyvážený a doufám také jasný a jasně zacílený eh, text, a který vyzývá jednotlivé aktéry, aby se zhostili svých zodpovědností a aby k obdobným situacím již nedošlo. Myslím si, že hovořím za většinu, když říkám, že jsme byli zklamáni, že Facebook eh, nevyslal eh, představitele firmy na příslušné úrovni, kteří by měli technickou a podnikovou eh, znalost a aby nám poskytli informace. Takže některé informace chybí chybí, tak abychom zajistili plný soulad s se zákonem. Ten nedostatek informací, který e, tady je, které se nám nedostaly, vedl k tomu, že navrhuji, aby byl proveden plný nezávislý audit Facebooku organizací ENISA a e, organizací EDPD. To je první, tedy požadavek skutečně plné nezávislé prošetření Facebooku ENISA a úřad, e, Radou pro Evropské, Evropské Evropskou radou pro ochranu eh, dat. Zabývali jsme se také tím, jak politické strany a kampaně používají sociální pla- eh, platformy. Je potřeba, aby byla připraven eh, etický kodex a pokud k tomu nedojde, tak potom právní předpisy. Kolegové, vedle toho je třeba zajistit, aby firmy zcela eh, plnily předpis GDPR a my jako zákonodárci musíme eh, připravit směrnici o elektronické ochraně soukromí hmm, plnění GDPR a bylo, ta otázka byla položena eh, původně eh, v tom prvním slyšení panu Zuckerbergovi, a kde pan Zuckerberg řekl, že eh, GDPR není jediný předpis, který je třeba plnit, ale že jsou tu i další věci a to je právě otázka směrnice o e-privacy, což je další rámec, který je potřeba rozvinout v souvislosti s těmito problémy. Takže já vyzývám radu, aby skutečně naslouchala těmto požadavkům na legislativní kroky. V tom usnesení jsou i další body. Vyzývám tedy kolegy, aby se vyjádřili k tomu návrhu usnesení a začneme jednotlivými koordinátory, kteří jsou přítomni. První je za EPP pan Vos, který promluví za paní Mecolu. A prosím za EPP. Děkuji, pane předsedo. Na jedné straně jsem spokojen do té míry, že jsme uzavřeli to šetření, když mám pocit, že Ehm, jsme opakovali některé věci, co se týče otázek, postupu, ale i dobré otázky, odpovědi eh, vyšly najevo. Otázka, do jaké míry bychom tady měli mm, zahájit vyšetřování, to je trošku mm, pochybné, protože to nedovedu v tuto chvíli posoudit, zda vůbec máme kompetenci k něčemu takovému. Ochra, otázkách ochrany dat tady něco šetřit. Na jedné straně tady jsou národní um, osoby zodpovědné tedy um, za ochranu dat i na evropské úrovni se tím um, zaobírají příslušné orgány, proto jsem si, si nejsem jist, zda mm, toto by byl, Enisa by tedy byl příslušný orgán. A jak to vůbec ohraničit? Mělo by to začít v Irsku nebo v USA? Jaké kompetence vůbec máme v USA nějakým šetřením? Měli bychom, na jakou evropskou zemi bychom se měli ještě omezit? tak já jsem to pochopil, to šetření, které jsme zahájili, tak se to um, ani netýká dat evropských občanů. Mně to přijde trošičku obtížné, abych to tak posou, posuzoval. Pak jsou tady úplně nové myšlenky, na, nápady na vytváření nových pravidel to by nezabránilo zneužívání, eh, krádeže, podvody se budou dít, i když to zakážeme. A to též platí i pro zneužívání dat. Tam by pomohly jenom intenzivnější kontroly. A intenzivnější kontroly máme eh, v základním nařízení o ochraně dat, jsme je zintenzivnili. a Mm, to ještě spadá pod eh, směrnici o ochraně dat té časové struktury. Takže ta, mm, to nařízení, jeho platnost se měla být až později. Jak tedy můžeme v těchto případech do budoucna vůbec Ehm, jednat preventivně, nebo jak vůbec můžeme tu kontrolu posílit. Můžeme tedy následným šetření nebo více úpravami ehm, právními, tady nevidím žádný smysl. Zneužívání dat bude na, se bude dít v budoucnu a pokud pokaždé začneme takto eh, na to reagovat, tak to bude úplně Eh, nepřiměřené. Měli bychom to tedy vnímat tak, eh, jako co to je, to zneužívání dat, proti tomu musíme bojovat, eh, to kontroluje a pak uvidíme dál, zda vůbec jsou díry v našich úpravách. I aplikace mm, základního nařízení o dat musíme vnímat v tomto směru zda budeme mít dostatečné rozumné mechanismy instalované, eh, aniž bychom věděli, zda základní nařízení bude dostatečné pro tyto případy, tak tady se, myslím, nevyplatí mm, zacházet dál. Takže bych byl trošku zdrženlivý tady. A prostě bych řekl, že musíme ty kontroly posílit a fungování eh, nařízení, o základního nařízení ochraně dat, tak to eh, tady eh, posílit a toho bychom měli zůstat. Děkuji vám, pane Vos. Já budu reagovat na konec, ale jenom na úvod bych řekl, že nyní budeme přesně projednávat, jak parlament může reagovat na ty problémy, které vyvolal Facebook. Náš mandát tedy byl, jak my, konkrétně jako parlament, budeme reagovat na obavy občanů v souvislosti s Facebookem, což bylo poměrně dobře definované. Myslím, že bude rozdíl mezi zkušenými kolegy a politickými frakcemi. Jednu věc, kterou bych řekl, že bude jasná kompetence pro parlament regulační, i bude takzvaná soft power reakce. Ta rezoluce, kterou navrhujeme, nezávislý audit, tak dále, mm, nemyslím, že by Myslím, že by to bylo možné, že to je minimum. Můžeme na to navazovat. To chci říct na začátku, tam se v té rezoluci mluví o Eurojustu a um, toto bychom měli zachovat. Děkuji vám za tyto příspěvky a za SND, paní Sipo. Děkuji, Klode. Já musím říct, že jsem trošku překvapená, ale jsem ráda, že EPP si eh, uvědomuje, jak je důležité, aby nařízení ochrany dat skutečně bylo implementováno, kontrolováno a v praxi uplatňováno. A odpovídající orga, národní orgány pro ochranu dat i spolupráce v radě na evropské úrovni eh, bude dostatečně dostane dostatečné technické a personální vybavení, aby mohla tyto úkoly plnit, protože mně se zdá, že v členských zemích to není tak samozřejmé. Že musíme více kontrolovat a ne nutně vytvářet nová pravidla. To je zajímavý přístup. To bych si přála i v jiných oblastech. Tam rychle, kde rychle přicházíme s novými úpravami. A nebudu jmenovat příklady ještě se vrátím k slyšením, které jsme měli k eh, Facebooku. Ano, to jsou otázky, které jsme opakovali stále, ale měl to dobrý důvod. Protože v tomto slyšení prostě příliš eh, mnoho otázek eh, zůstalo bez odpovědi. Když jsme říkali, že podle starého práva ochranu dat Facebook nerespektoval mnoha pravidla, pak jsme dostali odpověď, že my jsme věřili, že jsme vždy dělalo správně, tedy to k ničemu není. Mm, musíme tedy zvážit, podle jakých pravidel se chováme. Je důležité, abychom měli přesný Ehm, nepřesné šetření tedy ehm, konkrétního příkladu, abychom nemohli eh, dostávat tedy obecné odpovědi od Facebooku, ehm, abychom viděli, zda vůbec nějaké pravidla ochraně dat respektuje, anebo jak masově sbíral data a pak je dále prodával, aniž by se zajímal o to, co se s nimi děje. A tím manipulace jakéhokoliv typu, včetně manipulace voleb, um, tedy umožnil a připustil. A tady chci dodat, kdo si tedy kupuje toto? Kdo si kupuje um, výsledky voleb? Kdo má peníze masivně ovlivňovat volby v celém světě? V čím zájmu tedy jsou tyto manipulace voleb? A proto je obzvláště důležité, abychom na tom pracovali. Uvažuji za dobré, že eh, doplňkově k radě eh, ochranu dat je ENISA, protože my chceme ověřit, jak vůbec Facebook zachází s daty. Tam je mnoho technických otázek a proto eh, účast ENISA je nezbytná, abychom skutečně mohli vyjasnit i technické otázky a rozumně tedy se k tomu postavit. Otázka, zda chceme eh, zkoumat, co se děje v Evropě nebo v jiných zemích, to mm, není otázka, protože to všechno souvisí. Zda začneme v Irsku nebo jinde, to je irrelevantní, protože v každém případě podle nařízení ochraně dat, eh, když se to, jenom když se to dotýká Mm, Občanů více zemí, tak můžeme, můžeme jednat. Stejně musí všechny orgány na ochranu dat spolupracovat, takže v každém případě je to um, případ pro radu, um, Evropskou radu ochranu dat, kdo bude uh, provádět jaké šetření a uh, tak dále, tak to přenechám příslušné radě, ale každopádně je to výzva pro všechny. Pak je tady samozřejmě otázka, co Facebook dělá v USA. Máme jedno rozhodnutí, že Facebook se drží všech pravidel, ale už jsme pochopili, že v Evropě Facebook nedodržuje všechna pravidla a já bych měla pochybnosti, zda to, tedy tato vlastní e, závazek nebo slib Facebooku, minimálně fůz, ale to se ani nedá říct, když v Evropě nedodržuje všechna pravidla o ochraně dat. Mám tady pochybnosti o tom, že v USA dodržují pravidla. A pak jaké kontrolní možnosti jsou přes Privacy Shield, jak to můžeme e, přeskoumat. To má největší tedy význam. Mm, na jednom místě bych si přála jasnější a tvrdší kritiku v té rezoluci, ale mohu souhlasit s tímto textem, protože chápu, že s tím musí samozřejmě souhlasit všechny frakce. Když je ale tady, kdyby byla snaha to, co je v té rezoluci ještě dále zlepšovat, tak eh, tam já bych už nesouhlasila, je to kompromis. A vzhledem k volbám mm, musíme tady jasně mm, to přeskoumat a to co nejrychleji. Děkuji za EKR. Paní Stevens tady není. Takže za Alde paní Griesbeck tady není, ale Sophie Infeld. Děkuji, Klode, děkuji ti, že návrh usnesení mohu být velice stručná, protože eh, bych chtěla přitakat tomu, co právě řekla Birgit Cipel, jenom několik obecných připomínek. Já jsem vždycky tak trochu překvapena zdrženlivostí a váhavostí Evropské lidové strany, aby skutečně aplikovala evropskou legislativu. Máme tady GDPR, e, e, máme nejlepší zákon na ochranu osobních údajů na světě, ale když jde o to, abychom ho použili, na ochranu občanů, tak se zdá, že vy tady zastupujete snad více zájmy amerických společností než zájmy e, evropských občanů. Tři krátké připomínky. Jedna, domnívám se, musíme se podívat na implementaci. A Tady se nejedná jenom o ochranu soukromí. Máme tady tendenci celou řadu mm, detailní legislativy vypracovat, ale když se jedná o to, abychom ji aplikovali, no tak tedy tady už se to neděje. Mm, my jsme viděli, že právníci byli velice překvapeni některými požadavky formulovaný v GDPR v nařízení, které už vlastně by bývalo se mělo aplikovat vzhledem ke směrnici. Ale to znamená, že to, co bylo ve směrnici, se vůbec neuskutečňovalo, neimplementovalo. No tak my tady vidíme, že pokročuje technologie, která umožňuje stále více pronikání nejenom do našeho soukromí, ale vůbec do celé naší demokracie. Vys tedy příklad Facebook. Potom odstavec 24. To je moje druhá poznámka a domnívám se, že to je také o vynucování práva. Je velice dobré navrhnout, eh, aby Eh, se více vybavil personálem úřad na ochranu osobních údajů, ale já osobně si nemyslím, že by to mělo být uděláno tak, že by to záviselo na tom, jak se bude vyvíjet IT sektor. Eh, my jsme měli, kdy máme, nebo máme mít slyšení snad v lednu, jestli se nemýlím, specificky k této záležitosti. Zda národní vlády skutečně dávají dostatek prostředků svým orgánům, aby vykonávali svou práci. Já nevím, jak je to v jiných zemích, ale u nás dostávají méně než jednu třetinu toho, co by potřebovali, aby vůbec dostali svým povinnostem. No co to znamená? To je porušování z eh, legislativy GDPR. Znamená to, že členské státy prostě neimplementují plně GDPR, protože vůbec neplní požadavky. To znamená, že komise by měla zahájit řízení o nedodržování eh, práva každý členský stát musí přeci zajistit dostatečné prostředky pro to, aby jejich orgány mohly provádět příslušné kontroly. Je třeba přinutit národní úřady, aby dělali to, co dělat mají. A teď 25, 26 ostavce Privacy Shield. My jsme měli usnesení 25. července, kde se říká, že bychom očekávali, že Privacy Shield eh, bude aplikován od 1. září, ale co já vím, tak se zatím vůbec nic nestalo. Takže by tam měl být dodatečný odstavec, kde bychom měli říci, že my žádáme. Mm, co odkladný účinek eh, Privacy Shield. My tady prostě děláme legislativu kolem toho humbuk, a jak jsme výborní. A potom, když se prostě to neimplementuje, tak se vůbec nic neděje. A pak si říkáme, že jsme dobří legislativci. My tedy rozhodně navrhneme do toho, abychom tam dali další odstavec, který bude připomínat nejenom to, co je v usnesení z července, ale také, že tam eh, je mm, lhůta, která nebyla dodržena a proto by tady Privacy Shield měl mít odkladný účinek. A myslím si, že tady by tedy, abych to řekla pozitivně, Evropská komise by měla být daleko přísnější daleko přísnější, když říkám, si myslím, hodně, hodně, hodně přísnější ve vynocování práva. Ano. Jistě to tak to zapracujeme, Sofi, děkuji mnohokrát. A teď za GUE, je tady někdo, kdo by chtěl pohovořit za GUE? Tak samozřejmě, jestliže kolegové dorazí ještě během naše diskuse, tak dostanou slovo. A teď pan Franz za zelené. Děkuji, pane Moraes. Skandál Facebookem a Cambridge Analytica není jenom Facebookový skandál. Je to prostě také skandál demokratický. Tady si prostě firma s tím, že se jedná jenom o výzkum, obstarala údaje 47 milionů uživatelů Facebooku a zcela cíleně tím ovlivňovala volby, alespoň v USA při zvolení současného prezidenta a při referendu Brexitu a pravděpodobně i v jiných případech. Navzdory slyšení, které Evropský parlament provedl před letními prázdninami, máme celou řadu otevřených otázek. Údaje evropských občanů byly podle mého názoru zneužity. Facebook říká 27 milionů a potom ve slyšení najednou e, obrat, aby tvrdili, že vlastně na tom slyšení pak řekli, že vůbec nebyla zneužita žádná data jak mohla Cambridge Analytica ty údaje používat, jaké cílové skupiny oslovovalo. Jednalo se o to přesvědčit občany, aby volili určitou stranu, anebo eh, přesvědčit občany, aby nechodili k volbám. Takové otázky, doufíme, budou moci být zodpovězeny ještě v průběhu šetření, ale musíme zůstat a sledovat toto téma. Obtížnou otázkou ale stále zůstává, jaký dopad to má na naší demokracii skutečně k tomu došlo díky Brexitu a volbám v USA. Je to obtížné odpověď na tuto otázku, ale je zcela zásadní eh, v tomto skandálu. Podívejme se na působení Facebooku. Výzkumný tým jedné univerzity Eh, zkoumal vliv Facebooku v Německu a hledal příčiny, hledali, eh, prostě identifikovali lokality, zda tady existuje nějaká souvislost s eventuálními cizinci v té lokalitě, jejich nezaměstnaností a eh, vypracovali signifikantní statistické údaje, že objem využívání Facebooku v tamních lokalitách vypadal tak a tak, ale Facebook Facebook je zcela zásadní pro naši demokracii. A proto je dobré, že v našem usnesení žádáme pro větší transparentnost, i co se týče působení sociálních médií. A také příslip Facebooku v posledním slyšení musí být dodržen, kde řekli, eh, že Eh, budou dány k dispozici nezávislí experti, aby došlo k objektivnímu zpracování. Je dobré, že současné šetření Federal Trade Commission probíhají v USA, ale to všechno nebude stačit. Transparentnost je důležitá, ale je třeba dodržovat pravidla. Podívejme se, Eh, když mám jako spotřebitel možnost vybrat si mezi čtyřmi automobilovými výrobci, kteří mají příliš mnoho splodin u výfuku, ale jsou málo transparentní, no co z toho mám? Eh, podívejme se abychom eh, se dopracovali toho, co je možné a co možné není. Eh, náš evropský přístup se liší od přístupu v USA. My zelení chceme, aby cílená politická reklama byla zcela zakázána, což je obtížné Podívejme se, že v obchodě dochází k diskriminaci cenové, ale tam, kde se jedná o jádro naší demokracie, bychom tady byli konfrontováni s rizikem, které rozhodně nemůžeme připustit. Je třeba abychom získali kdo, e, informace o tom, kdo před volbami získává jaké informace při šetření tohoto případu Cambridge Analytica. Etický kodex, který komise vypracovala s platformami a který tu máme od včerejška, bohužel je zaměřen pouze na autoregulaci a transparentnost, ale přece tady musí být také kontrola. Ne, musí být, ne, ne, nestačí jenom dívat se na to, jaká liška krade vejce. Musíme přeci znát více souvislostí. Děkuji mnohokrát. Jde také o to, že je tady velmi široký záběr, jsou to volby a jsou to další věci a je potřeba, aby e parlament nějak za reagoval. Ještě kolegové, kteří přišli později za EKR, pan Delta, děkuji. Eh, já se omlouvám za pozdní příchod, ale řešil jsem jednu svoji zprávu v IMKU v EKR. E, my jsme šokováni s neužitím osobních dat Cambridge Analytica, podporujeme vyšetřování, která probíhají a souhlasíme s tím, že by k tomu již nemělo docházet GDPR, které jsme jako skupin, frakce podpořili, je užiteč, užitečným předpisem. Jsme e, rádi, že Cambridge Analytica jako firma e, skončila a že se vyšetřuje i fake Facebook. A Facebook je nyní již připraven eh, lépe spolupracovat s irskými úřady na ochranu údajů i dalšími. Eh, je potřeba v oblasti GDPR ještě více pracovat tak, aby vnitrostátní orgány to skutečně plní. V zájmu každého je, aby úřad na ochranu osobních údajů Spojeného království i po Brexitu spolupracoval s jednotlivými úřady, eh, úřady v mm, EU, protože má velký objem práce. Pokud jde o usnesení, je vyvážené. Některé, podle našeho názoru, některé návrhy jdou příliš daleko, zejména konkrétně odkaz na kampaň Brexit. Eh, to si nemyslíme, že je vhodné a e, další otázky kolem reklamy. Tady nejde ten samotný návrh, ale je potřeba nejdříve e, provést e, studii dopadů, protože jdeme nad rámec kompetencí. Odstavec 9, to, co se zde říká, není eh, pravda. Eh, GDPR umožňuje politické profilování za velmi jasných podmínek, to znamená za souhlasu, za souhlasu subjektu, takže je potřeba to připravit. Eh, je potře- další otázka je změna mm, face- biznisového modelu, podnikatelského modelu, úkolů samotného Facebooku. To není na nás, abychom Facebooku říkali, takže bychom chtěli toto odstranit ze 17. 24. Nová otázka k platformám, tedy daně na platformy, to bychom též chtěli odstranit a odstavec 30 eh, eh, e-privacy a rada. My chceme, aby nejdříve GDPR dobře fungovalo a vyhodnot, aby se bylo vyhodnoceno a předtím, než se rozhodneme zda je potřeba tedy další legislativy. Takže odstavec 30 také nepodporujeme, ale jsme připraveni na tom nadále pracovat. Děkuji. Děkuji, Dané. Uh, Organizační připomínka, prosím, ano, ano. Den hovořil o e-privacy a já bych ráda zdůraznila, že to není jenom něco, co se přidá navíc GDPR, je to úplně jiná otázka. GDPR je ochrana osobních údajů, zatímco e-privacy je otázka ochrany komunikace na eh, sítích, tak, což je ještě důležitější, takže já si eh, nemyslím, že je to něco navíc, co můžeme či nemusíme mít, ale je to něco úplně jiného a jakékoliv vyhodnocení GDPR nemůže vést k závěru, že bychom i privacy, tedy ochranu komunikace, nepotřebovali. Eh, děkuji. Informační bod to byl tedy, pokud jsou ta pravidla, pokud je dobře, eh, pokud jim dobře rozumím a doufám, že to bude zohledněno ze strany e KR, ten váš, ta vaše připomínka. Eh, komise eh, je tady mm, kromě koordinátorů chce vystoupit ještě jeden poslanec a potom bych poprosil komisi, aby ještě abyste ještě vydrželi, protože jinak by hovořila teď komise a potom ten přihlášený poslanec, takže to by asi nebylo úplně vhodné. Budete tedy muset počkat. Anike, prosím, ano, já zcela souhlasím s tím, ano, musíte hovořit stručně. Já souhlasím s tím, co říkala právě e, Birgit a chtěla bych ještě podpořit to, co je v odstavci 24, tedy danění. Danění je klíčovým eh, nástrojem nejenom eh, kvůli tomu, abychom dostali takové firmy trošičku pod eh, kontrolu, eh, je ale potřeba z toho získat zdroje, které potom vybaví naše vnitrostátní dozorové orgány, regulátory, tak, aby mohli pracovat a dělat tu práci, která je obsahem, to znamená dohled nad plněním GDPR. Ten Problém je, tak jak říkala Sofie, ano, máme skvělý předpis, ale pokud jde o implementaci, to je každému jedno. A to z důvod, i z těch důvodů, že vlastně nemáme dostatek vybavení a dostatek eh, personálního zabezpečení, tak aby lidé skutečně, aby abychom měli ty odborníky, kteří by odvedli tu práci. Chtěla bych ještě říci, že je tady jedna oblast, kterou bychom měli do toho usnesení zapracovat. Eh, eh, to, co jsme zjistili eh, z našeho vlastního šetření, tedy propojení Cambridge Analytica a Facebooku, sdílení údajů ze strany Facebooku z Cambridge Analytica, že to jde něco, co není jenom porušením ochrany e, osobních údajů, ale je to vlastně, se zde ukazuje, že toto je způsob, jak umožnit e, organizovanou trestnou činnost, která touto cestou může infiltrovat do našich zemí. To spojení mezi e, Cambridge Analytica a SEL, které je navázáno na Eh, firmy, které prodávají pasy, prodávají občanství eh, evropských zemí a A takže jak je vidět, je to systém, který by mohl napomáhat eh, organizacím pachatelů kriminálním organizacím. Toto je skutečně o Facebooku a Cambridge Analytica, ale pokud chceme skutečně seriózně implementovat GDPR, není, nemůžeme přehlížet, to, co se děje v souvislosti čínskými firmami, které jsou již v EU, mají smlouvy s jednotlivými státy eh, pro zavádění systému eh, rozpoznání obličejových rysů v masivním eh, rozměru a ty údaje jsou ukládány potom v Číně a zároveň víme, že v Číně existuje systém, který je jakési osobní hodnocení přes rozeznání eh, těchto rysů a mm, díky umělé inteligenci, který směřuje ke kontrole každého občanu. To je otázka čínské společnosti do roku 2020. To má být implementováno, ale zároveň se již pohybují Eh, v členských státech eh, s kamerami, eh, průmyslovými kamerami, rozeznáváním obličejových rysů a používáním umělé inteligence. Pokud chceme seriózně toto řešit, musíme se zabývat i touto situací nejenom na západ, ale i na východ protože se to děje v Evropě právě teď. Děkuji, ano, a nyní předám slovo eh, zástupkyni komise za DG eh, Just. Eh, prosím vaší reakci. Děkuji. Děkuji. Eh, informace o Facebooku a Cambridge Analytica z posledních měsíců skutečně eh, vedou k tomu, že je potřeba zabývat se tím, jak firmy nakládají s eh, osobními údaji a že je potřeba mít celoevropskou ochranu, která je ve formě GDPR a tu máme a je chválena. Zároveň je třeba zajistit svobodné a rovné volby. To jsme v minulosti brali za dané, ale nyní, není tomu tak a skutečně nám to otevřelo eh, oči. A cílem pro komisi je zajistit rovné a svobodné volby a skutečně eh, férové, spravedlivé v roce 2019, jak to říkal i předseda komise ve svém eh, projevu. Proto komise vítá toto usnesení a pokud jde o předběžná zjištění Britského úřadu na ochranu osobních údajů, sdílíme zde e, obavy, které tato analýza vyjadřuje a které jsou zopakovány v tomto návrhu usnesení. E, potřebujeme e, všestranný přístup. Pokud jde o Facebook, my jsme v kontaktu s předsedou Ehm, jak s předsedkyní ehm, britského úřadu na ochranu osobních údajů, tak toho celoevropského. Ten britský úřad vede šetření v oblasti Cambridge Analytica a ehm, jde o koordinovaný přístup všech úřadů. Komisařka Jourová se zajímá o výsledky toho Eh, vyšetřování eh, Federální obchodní komisí v USA a vyžádala si informace o výsledcích tohoto šetření a bude to zmíněno i v druhém Mm, výročním zasedání, které se týká této problematiky za dva týdny. Komise bere provádění velmi seriózně a je to pro komisi priorita, aby docházelo k plnění a naplňování těch předpisů a vidíme to i v některých politicky citlivých případech. případech. Nicméně Facebook je součástí jenom širšího, je součástí širšího problému, kde jsou další aktéři. Eh, politické strany, eh, obchodníci s daty, analytické společnosti, platformy a také volební komise. A eh, není, není možné řešit ty problémy izolovaně, je potřeba Eh, provádět existující pravidla, aby byl zachována eh, bezúhonost, integrita volebního procesu, politická reklama a kdo za ní stojí, jak jsou občané oslovováni, ochrana osobních údajů. To jsou některé ty nejdůležitější obavy v souvislosti s volbami. Proto potřebujeme ten všestranný přístup, tak aby všechny orgány pracovaly ruku v roce a to je cílem eh, komise, eh, volební, eh, kom, volebního balíčku komise, který byl předložen 12. září. Co je v tom balíčku? Tři věci. Za prvé chceme zajistit, aby volební eh, orgány a úřady na ochranu údajů a ochranu webových stránek vyměňovaly si údaje a informace a pracovali společnosti. Společně vydali jsme doporučení, které chce pro členské členských státech, aby eh, vytvořilo sítě s tímto účelem a chceme, aby členské eh, státy přizpůsobily volební eh, řády a volební pravidla i elektronickému ke reklamě, včetně konkrétních pravidel pro lhůtu pro nulovou reklamu a dalších věcí. Víme, že to existuje pro běžné volební kampaně, ale ne elektronické. Ty první, ty volby 2019 jsou první za eh, nové zaplatnosti GDPR a je potřeba, aby volební orgány skutečně prověřily soulad s GDPR a jak to eh, navazuje na volební legislativu. Máme tedy v této oblasti určitá doporučení či eh, pokyny. Komise eh, eh, navrhuje také příslušné eh, změny nařízení 1141, aby bylo byla zpřísněna pravidla financování politických stran. Cílem je zajistit, aby strany a nadace mohly být předmětem sankcí při porušování údajů, které je s cílem uh, sankcí uh, v objemu 5 rozpočtu takové strany nebo nadace. Uh, jde o to, aby uh, skutečně, abychom mohli mm, hodnotně mm, dohlédnout na eh, rovnost výsledků při těch volbách nebo rovnost volem. Je potřeba, aby tyto změny byly přijaty co nejrychleji. Budeme spolupracovat s Evropským parlamentem i výborem LIBE, aby byla zajištěna úspěšnost těchto opatření, která jsou obsahem balíčků. Ehm, konference na vysoké úrovni, která se bude týkat kybernetických hrozeb, je připravováno na říjen a kolokvium k základním právům ke konci eh, listopadu, eh, které eh, bude spoluorganizovat místo předseda Timmermans a komisařka Jourová. Takže Eh, ty poslední měsíce před evropskými volbami budou klíčové a doufám, že eh, parlament bude se účastnit eh, toho, abychom všechny aktéry zapojili s cílem zajistit rovné a svobodné volby a aby, byla chráněny, aby byly chráněny údaje občanů. Um, Děkuji. Většina politických frakcí se roz, vyjádřila k té Eh, rezoluci nějaké komentáře na závěr? Pokud nejsou, tak abychom to odhlasovali 10. říjnu a v plénu eh, v říjnu 2, tak musíme být na lhůtu zítra v 6 hodin pro pozměňovací návrhy. Dobře, takže vám děkuji za tu debatu a děkuji komisi a pojdeme, přijdeme k bodu 5, což je e, situace co se týče posouzení adekvátnosti dohody s Japonskem. Pan Karel je tady? Nebo ho někdo nahradil? Jen, pana Jen Kareliho? Není tady ještě. Tak to teď nemůžeme řešit. ještě nepřišel. Čekám, že dorazí každou chvilku, doufám. Já se ho pokuším kontaktovat a pokud nedorazí, tak to udělám já. So colleagues, just to, sorry to be clear, uh, we'll just... Takže chviličku si dáme pauzu, než dorazí komise k tomu bodu eh, k Japonsku. Nice to see the Commission efficient with their timekeeping. Vidím, že komise tady efektivní, co se týče um, respektování času. So, yes, um, sorry for the delay. Tak se omlouvám, takže teď dorazil Slyšíme zástupce komise, který nás bude informovat o situaci v jednání mezi komisí a Japonskem, co se týče adekvátnosti o transferech osobních dat. My jsme minulý týden dostali dokumenty od komise, eh, co se týče přijetí tohoto rozhodnutí, které jsme distribuovali, samozřejmě včetně těch, kteří byli eh, Mm, delegaci do Japonska této věci. Takže pan Jen Carelli, máte slovo na 10 minut maximálně, byste nás informoval o aktuální situaci v, tomto, v této věci. Tedy omlouvám se, já jsem dostal určitý e, tou hodinu, kdy mám dorazit. Takže vám děkuji za tuto příležitost. My jsme E, uzavřeli jednání s Japonskem. Měl jsem být stručný, takže na jedné straně chci zdůraznit význam tohoto rozhodnutí a výsledku tohoto jednání a také připomenout současně hlavní prvky našeho návrhu rozhodnutí. Je to důležité rozhodnutí, jedno z nejdůležitějších, které jsme kdy navrhli, z řady různých důvodů. Dovolte, abych několik zmínil. Pokud toto bude přijato, tak to zvýší ochranu transferu dat z EU. Jedna z našich hlavních politických a komerčních partnerů, se kterým již teď máme významný objem výměny dat. Toto rozhodnutí také ukazuje, že konvergence, co se týče soukromí, se vyplácí Japonsko v květnu 2017 mm, reformovalo svoji legislativu ochrany dat. A reformovalo ji na základě podobných struktur, podobných záruk a podobného typu dohledu, a uplatňování práva nezávislými orgány pro ochranu dat, podobnými principy, jako je náš systém a naše GDPR. Eh, vy, pane předsedo, to dobře znáte, sám jste to tedy eh, sami jste to projednávali během návštěvy delegace tohoto výboru do Japonska. Eh, na základě této významné konvergence je vyslán významný signál ostatním zemím, které nedávno reformovaly nebo uvažují o reformě legislativy ochraně dat na základě podobných principů Brazílie, Jižní Koreu nebo Indii. Dále tento proces který, jak víte, proběhl paralelně s jednáním o strategickém ekonomickém partnerství EU-Japonsko, ukazuje, že přístup eh, k těm mezinárodním daťovým tokům s podporou parlamentu, který vyzýval k urychlení tohoto rozhodnutí v rezoluci o digitálním obchodu. Takže tento přístup, který jsme přijali, je správný a funguje. I to je důležitý signál ostatním mezinárodním partnerům. Tím myslím eh, to, že propagace mm, vysokých standardů ochrany dat a mezinárodní obchod se vzájemně nevylučují naopak. Jak jste mm, se tedy domníváme, že soukromí, o tom se nedá vyjednávat obchodních dohodách. Pokud je tady vysoká konvergence, jako s Japonskem, tak rozhodnutí o adekvátnosti může doplnit tu dohodu o obchodu. Takže je tady snadná vzájemná adekvátnost s Japonskem. Že vytváříme největší oblast bezpečných datových toků na základě vysoké úrovni ochrany to je důležité pro občany, biznis, Japonsko, EU, ale také jako signál, který vysíláme našim partnerům, protože víme, že co se týče datových toků, tak jsou jiní na světě, které jaksi nezajímá úroveň ochrany. Co se týče výsledků jednání, Viděli jste, že to je poměrně extenzivní návrh, je tam hodně důležitých anexů a tak dále, ale dovolte, abych zmínil, a vy, co jste sami tedy viděli, když jste navštěvovali Japonsko, nejsnazší tedy konvergence mezi Japonskem a EU ehm, tak tomu jsme ještě dojednali další záruky, jak lépe chránit osobní data při transferech z EU do Japonska. Hmm, jistě budou následovat další rozhodnutí o adekvátnosti v té takzvaně komerční stránce a pak co se týče přístupu japonských veřejných orgánů k těm datům. Tři eh, důležité tedy záruky, které jsme dojednali. Za prvé, pravidla, které dávají jednotlivcům, tedy subjektům v EU, které eh, jim dají možnosti, jak vyřešit některé rozdíly mezi evropským a japonským systémem. Je to například ochrana citlivých dat. Ehm, my jsme vlastně sladili definici citlivých dat, které existují podle japonského práva s naším e, přístupem k té definici. Ty záruky se také týkají podmínek, za jakých lze data dále předávat z Japonska do dalších třetí zemí. To je také důležité v ochraně dat. Dále další záruky, co se týče in, výkonu individuálních práv E, na přístup, další záruky, mm, definice anonymních dat. To je důležité. Tady byl rozdíl mezi dopadem ochrany dat, e, co je považováno za anonymní a co už není tedy chráněné legislativou ochraně dat. My jsme chtěli zajistit, že když mluvíme o anonymních datách, takže mluvíme o tom samém data, která byla depersonalizována nezvratným způsobem. Takže tato další pravidla, která najdete v našem rozhodnutí, pravidla samotné, e, tato doplňková pravidla budou závazná pro japonské společnosti, které dovážejí data z EU a budou e, plně tedy uplatnitelná ze strany japonských orgánů. Dále jsme dostali celou řadu ujištění a od různých ministrů, ministrů obrany, co se týče omezování záruk, se týče přístupu japonských veřejných orgánů na orgánů národní bezpečnosti k datům, které jsou importována z EU do Japonska záruky, které se týkají toho, že přístup k těm datům, pokud tedy bude, tak bude eh, podle principu příměřenosti a potřebnosti. Tady samozřejmě Japonsko, jako každý moderní systém ve světě, musí řešit hrozby, včetně z mm, bezprostřední blízkosti v regionu při uplatňování národní bezpečnosti. Z historických a právních důvodů to mm, v podstatě vyplývá z ústavního rámce, který byl přijat v poválečném období přístupu mm, orgánů tam musí být soudní rozhodnutí předtím, než se dostanou k datům. Pak je tady mechanismus na řešení sporu, jak řešit stížnosti, co se týče přístupu národních japonských orgánů. Nejenom, aby stížnosti byly řešeny, ale vyřešeny data vymazána, pokud eh, se objeví nějaký problém, nezákonný přístup, bude to e, řešit japonský orgán na ochranu dat, úplně nezávislá, nezávislý orgán ochrany dat. Na závěr chci říci, že při našem hodnocení a dojednávání těch záruk jsme aplikovali kritéria, která e, jsou v článku 45 GDPR Eh, také jsme eh, se řídili tím checklistem přijatým eh, radou pro, Evropskou radou pro ochranu dat. To je takzvaný reference adekvátnosti, to jsou kritéria, která umožňují posoudit za systém, zajišťuje tedy dostatečnou úroveň ekvivalence. Evropská rada pro ochranu dat, jak víte, je nyní tedy dostala rozhodnutí k vyjádření, které bude v příštích měsících. A to je první krok rozhodnovánícího procesu, kde je i komitologie, než kolegium rozhodne o adekvátnosti. A mm, doufám, že takto Mm, jsem se vešel do těch deseti minut a e, těším se na další diskusy. Děkuji mnohokrát. To pane Jen Kareli to byla opravdu velmi zajímavá mise probíhala paralelně vyjednávání obchodního partnerství. Já bych rád teď se zeptal kolegů, zda je tady někdo, kdo byl také na mesi a chtěl by něco říci. Mohl, já bych si jenom rád eh, zkontroloval, zda jsme probrali všechno, protože jedna věc, o které jste se nezmínil, je jeden z těch takových kontaminovaných elementů a to je neoficiální překlad aktu o ochraně osobních údajů v japonštině. Takže bych se rád zeptal, zda tady existuje k dispozici mm, nějaký oficiální překlad a zda ten, protože zatím se zdá, že tento text nebyl ještě zkontrolován právními překladateli či um, jazykovými právníky, eh, takže bych vás rád požádal, abyste vyjasnil, nebo abyste se postaral o to, zda skutečně, až to bude závěrečně schváleno, že to bude schváleno na základě toho, když dostaneme skutečně k dispozici ten oficiální překlad. Jenom kdybyste byl tak laskav. A vyřídil to, protože my už jsme se o tom zmínili na naší misi. A mohl byste nám dát nějakou informaci týkající se harmonogramu rozhodování japonských úřadů? A Máme tady i kolegy z Japonska, které vítám. Možná, že by zatím ještě mohli kolegové položit další otázky a vy potom budete moci zareagovat na všechno dohromady. Takže nejprve paní Sipel. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za vaši prezentaci. My víme, že posouzení přiměřenosti je vždycky obtížné. Já bych se ráda soustředila na dvě nebo tři věci. Já jsem si myslela, že tady jsou nějaká dodatečná pravidla v příloze jedna, která by měla být závazná pro japonské společnosti, ale mohl byste nás ujistit, můžete nám dodat nějaké ujištění, jakým způsobem tato pravidla se mohou stát skutečně právně závaznými, či jaké povahy jsou tato pravidla. Eh, budou z nich, eh, budou se týkat pouze údajů evropských občanů a nebudou pokrývat eh, údaje Japonsku či občanů podléhajících jiné jurisdikci a můžete nám vysvětlit, jak toto je v souladu s GDPR a také s požadavkem Evropského soudního dvora, který vyžaduje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi. A třetí otázka, my o tom stále znovu a znovu diskutujeme, je o těch cílech, které se zmíněny Tady se hovoří o 300 tisíc, o pokutách tedy, eh, které jsou ve velkém rozměru, to, rozměru od 300 tisíc až do 750 tisíc něco eur. Já si vzpomínám, že v jistém ohledu jsme hovořili o tom, že to jsou záležitosti kulturních rozdílů, že peníze nejsou zase tak důležité, ale já se domnívám, že Japonsko je součástí globalizovaného světa a tyto pokuty by mohly znamenat problém a vzbuzovat dojem, že v, Rako- v Japonsku porušování osobních údajů zase není až tak velkým problémem a že by to mělo být tedy v souladu s požadavku GDPR, že sankce musí být být, či pokuty proporcionální a odstrašující. Takže zatím tolik, děkuji vám. Ano, byla celá řada diskusí, to mohu dosvědčit, co se týče prostě toho režimu pokut, který se velice liší od našeho v Japonsku. Kolem toho se točilo mnoho diskusí, bylo to nesmírně zajímavé, tyto diskuse s japonskými partnery. Takže Dan, děkuji, pane předsedo. Bylo to skutečně zajímavé, když jsme byli v Japonsku. Japonci měli pravdu, jsou velice hrdí na svůj zákon na ochranu osobních údajů a Myslím si, že mají stejný záměr jako my a to myslím, že bylo potvrzeno tím, co jsme právě slyšeli. Ale teď jeden bod, o kterým jste hovořil, toto spojet, tento vztah, který teď máme, Evropská unie, Japonsko, No, s tím, že chceme prostě v globálním světě společně působit. Já tady vidím řadu synergií. Ať se stane s Brexitem cokoliv, jistě je dobré, abychom dospěli k obdobnému režimu například mezi Evropskou unii a Velkou a, a Spojeným královstvím protože když se nám to podaří s Japonskem, tak bychom to mohli aplikovat i na jiné partnery. Má Evropská komise nějakým, eh, nějaký plán, jakým způsobem se to přeneslo i na jiné partnery? Samozřejmě teď nemyslím na USA v souvislosti s Japonskem, o tom hovoříme. Jeden z největších velkých rozdílů je, že my už implementujeme GDPR, zatímco v Japonsku to zatím ještě snad se neaplikuje. Ale chápu vaši otázku, prosím, Ana Gomeš. Ano, já také vidím celou řadu strategických zájmů eh, v té přiměřenosti, v tom zbližování Japonska EU ve spolupráci v této oblasti na ochranu osobních údajů a to samozřejmě znamená také vývoj technologií, například umělá inteligence s jasným zaměřením se na dopad právě také ze zohlednění GDPR. V Japonsku jsme viděli, že celá řada těch hlavních hráčů v rozvoji technologií si naprosto dobře uvědomovali GDPR, znali ho a říkali nám, že oni to zohledňují eh, a uskutečňují v praxi, ale a tady navazuji na vaši otázku, pane předsedo, a na to, co řekla Brigit. Co zůstává, je otázka, do jaké míry by se to mělo aplikovat ze strany Japonska na evropské občany, ale na všechny, včetně japonských občanů. My musíme mít absolutně jistotu o tom a musíme mít oficiální překlad japonského aktu o ochraně osobních údajů. Já si myslím, že to je zcela zásadní otázka nejenom, to se, nejenom pro naše občany, ale jedná se o právo na ochranu osobních údajů, které je přeci univerzální. A jedna věc, která mi tak trochu vadí, a tady se chci zeptat komise. Japonsko je jednou ze zemí, které prostě má povolenou kryptoměnu, Eh, je to vlastně trvale udržitelná měna, která se rozvíjí. Pravděpodobně ten první, který eh, vymyslel Bitcoin, byl japonský občan. Samozřejmě já nemohu posuzovat, zda jako nebo soudit, že Japonsko prostě povoluje kryptoměnu tak, jak to dělají, ale my musíme mít určitou kontrolu. Já jsem žila v Japonsku a vím, že japonská společnost je poměrně kontrolovaná. A sice z dobrého důvodu. Když se podíváme na nebezpečné sousedy Japonska. A víme, k jakému rozvoji dozně. Já jsem byla v Číně, podívejme se, jak to tam bylo, jak tam vypadá kontrola úvěrových karet tamních občanů. Hmm, jakým způsobem je to kompatibilní, když se tedy umožní kryptoměna v Japonsku. Já si nedokážu představit, že tato kryptoměna se rozvíjí v Japonsku z nějakého, bez nějaké kontroly, jak si. Někdo jiný kolegové? Takže pan Jen Karely, prosím. <clears throat> Začnu tou eh, první otázkou, která je velmi detailní, zcela chápu, proč ji kladete a myslím si, že je třeba vyjasnit některé aspekty, zejména otázka toho právního předpisu a jeho dopadu. Ten dialog eh, a vyjednávání, to se nijak neliší od jiných vyjednávání, které eh, vedeme v Japonsku, kdy vlastně ty překlady, které nám poskytují japonské úřady, úřady jsou, eh, eh, jsou poskytovány těmito úřady, ale je to důvěryhodný eh, partner, byť tou rozhodnou verzí je vždy ta japonská verze, ale je dobré vycházet z toho, že to je důvěryhodný partner při těch jednáních a při vašich hodnocení. Eh, ten eh, text v japonštině a jeho překlad nám poskytl úřad PPC, PPC, eh, na úřad na ochranu údajů, který stejně jako naše takové úřady má na starosti provádění toho zákona. Takže těžko bychom dostali něco oficiálnějšího, něco úřednějšího než tak takovýto překlad. Ale můžeme, mohli bychom také, a to je důležité při těch, vyjedná, při těch jednáních, ta probíhají v angličtině, ale pak je to přeloženo do japonštiny, ale pokud jde o ty eh, dokumenty, které jsme dostávali i vytvářeli, tak tady spoléháme na naše interní eh, jazykové odborníky. Máme mm, velkou delegaci EU v Tokiu která nám zajišťuje velmi kvalitní odbornost. Vedle toho je třeba mít na paměti, že pokud jsme se dotazovali a vyjasňovali si význam toho textu, partnerů jsme se ptali, ptali jsme si našich odborníků lingvistických, tak jsme během té doby také jednali s nezávislými odborníky, akademiky, jak v Japonsku, tak tady, abychom pochopili lépe ten japonský systém. Nespoléhali jsme se pouze na jeden zdroj, jeden hlas a to nám dalo určitou jistotu, že to není jenom práce na dokumentech, protože nejde jenom o to, jak ten předpis vypadá na papíře, ale potom jak funguje, jak je chápán, jak je, jak je chápán tedy mm, s nějakým solidním základem. Doplňková pravidla, ano, jsou závazná a jsou vynutitelná, nejenom protože jsou písemná, ale protože mají právní základ v, japonském, v japonské legislativě. Článek 6 toho hlavního zákona eh, deleguje na úřad PPC pravomoc přijímat další opatření, eh, včetně ku prospěchu mezinárodních datových eh, taků. Takže jeden z těch prováděcích či delegacích eh, kroků je tady ta delegace na ten úřad a to je eh, eh, základ pro to, proč, pro, pro to, aby ta pravidla byla závazná a vynutitelná. Museli jsme vyjednat a zajistit si to, že některé pojmy jsou vydefinovány, jako například citlivá data vydefinovány, ehm, jinak. vláda, tedy kabinet japonský, přijal rozhodnutí, kterým deleguje další pravomoci na úřad na ochranu osobních údajů pro přijímání těchto doplňkových pravidel a zase jsou to pravidla závazná a vynutitelná. Takže ta pravidla, která tady máme, zcela zapadají do eh, právního rámce, pokud jde o hierarchii těch pravidel a eh, přenášení pravomoci. Zajímavá otázka, která byla položena, proč se některá ta data vztahují pouze na údaje z EU. To byla volba japonských úřadů. My při eh, tom testování přiměřenosti ve světle GDPR jsme museli zajistit ochranu údajů z Evropy. To je naším cílem, tedy datových subjektů. A to je naše náš úkol, naše kompetence. My nemůžeme eh, ukládat eh, Japonsku, jaké má mít předpisy ale ten test je takový při té přiměřenosti, aby bylo zajištěno, že data, která přicházejí z Evropy do třetí země, tady v tom případě Japonsko, jsou eh, eh, chráněna. A to je cílem té, té dohody, protože z praktických důvodů, tedy aby nebyly dva eh, způsoby ochrany, aby to nebylo příliš náročné, nebo pokud, nebo pokud je zájem ze strany toho partnera navýšit tu ochranu všeobecně toho japonského, to jsou úkoly pro japonskou společnost a japonské instituce, ale důležité z našeho pohledu, aby eh, data, která přicházejí z Evropy, byla eh, chválena, eh, chráněna přiměřeně. Pokuty ano, to jsou konkrétní čísla, která fungují v eh, japonských předpisech, ale to jsou čísla za každé jedno porušení, tedy částky. Pokud tedy dojde k porušení eh, ochrany údajů nebo eh, nezákonné zpracování nebo přístup k datům, ta mm, čísla, ta, ty částky jsou potom znásobeny počtem těch eh, výskytů toho porušení nebo počtem těch dat dotčených tím porušením a to může vést k vysokým pokutám. Je třeba zdůraznit v této souvislosti, že skutečně ano, jedná se o jiný systém, nicméně ten Eh, systém ochrany v Japonsku na rozdíl od GDPR umožňuje i trestně právní postihy, včetně odnětí svobody. A to je to dvou, dvoufázový eh, nebo dvouúrovňový systém. Eh, úřad rozhodne, že některé zpracování je nezákonné, je potřeba ty údaje zničit nebo přestat a pokud eh, nebo se zdrže toho jednání a pokud se nezdržíte, tak může být již uvalen trestně právní postih až tedy do toho odnětí svobody. To je jiný systém, než máme my ale jsou to efektivní eh, sankce a když se podíváme, co říká naše rada eh, pro ochranu eh, osobních údajů, pokud jde o ty referenční tabulky, tam nejde o to, aby to bylo identické ale musí to být systém, který má účinné postihy a zajistit účinnost postihu je eh, ze, eh, nebo účinnost nápravil se různým způsobem a ten japonský systém je efektivní, tak jak je mm, nastaven. Musí být efektivní a musí mít odrazující účinek. Souhlasím s tím, že toto je rozhodnutí, které jde nad rámec vztahu EU-Japonsko. Japonsko je G7, OS, OECD, G20. My jsme stejně naladění partneři, včetně oblasti ochrany dat a toto rozhodnutí je znak nebo signál směrem ke třetímu světu, že se vyplatí ta konvergence, že to má dobrý dopad pro občany i business. A to je důležitý eh, rozměr tohoto rozhodnutí. A k té, posle, k té hm, poslední otázce, abych skončil, další důležitou věcí těchto vztahů mezi EU a Japonskem je, že již existuje silný, hm, eh, dobrá spolupráce mezi našimi orgány na ochranu osobních údajů a tím japonským. A ten japonský byl naším hlavním partnerem a toto rozhodnutí je základem pro rozvoj další spolupráce protože zase není to rozhodnutí jenom, které bude někde na papíře, ale jde i o vypracování interpretačních eh, pravidel eh, a nového, nových um, vývoje, který se týká nových věcí a technologií, například konkrétně blockchainu. To jsou eh, posouzení přiměřenosti nové generace a i poté, co bude toto posouzení přiměřenosti přijato, eh, tak eh, by to mělo vést k intenzivní spolupráci nejenom v oblasti jednotlivých kaus a jejich výkon, jejich uh, řešení, ale také eh, zbližování v oblasti výkladu, interpretace, což by nás mělo dále do budoucnosti zbližovat. Ještě harmo, Harmonogram, ten jste prosím nezmínil, ten je důležitý. Ano, my máme přesný harmonogram i na této schůzi skutečně harmonogram, dvě věci, dvě uh, eh, lhuty. Běží tady paralelní procesy, dva japonský ke úřady procházejí svým a řík, eh, bylo nám řečeno, že to bude během po podzima hm, schváleno a my vlastně máme podobný eh, harmonogram, není úplně stejný, protože nejdřív čekáme na rozhodn- stanovisko EDPP ale v, při vyhlášení prezid, eh, ministerského předsedy Abeho a předsedy Junkra tam bylo řečeno, že si cílem je eh, mít to posouzení přiměřenosti zcela schválené do konce eh, roku. A ty procesy běží paralelně. Mm, děkuji, pane Čenkareli. A mm, ti, kteří nebyli v té uh, delegaci eh, tedy o mnoho přišli, protože to byla skutečně velmi zajímavá cesta, zajímavé informace a ukazuje to také, jakým úzkým způsobem se podílíme nebo účastníme těchto procesů. Děkuji kolegům za účast. 10.30 eh, začne další fáze schůze a to je volba dalšího místopředsedy. Doufám, že to hlasování bude celkem jednoduché.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 Okay, colleagues, I know everyone is always busy on a Thursday. You have uh, flights to catch and so on. So let's start absolutely on time. Začneme tedy. Vidíme, že tady všichni jsou, takže prosím se posaďte a můžeme začít. Takže první bod pořadu jednání je volba třetího místo předsedy, který by nahradil Jana Filipa Albrechta podle eh, jednacího řádu. Takže připravte si hlasovací karty. Pokud máme jednoho kandidáta, tak samozřejmě můžeme aklamací. Podle článku 200 jednacího řádu také oznamuji, že následující náhradníci se budou účastnit Verhoeven, Kutcher, Alde a Mayer, paní Mayer, ENF. Takže to jsou tedy náhradníci. Um, pokud dojde k nějaké změně ta, e, zmíněných náhradníků, tak e, to prosím řekněte před hlasováním. Máme tady kvórum více než 15 členů, takže máme více. Takže výzva k nominaci, chci vyzvat nominaci kandidátů volení, volby třetího místo předsedy výboru LIBE. Kandidát může být nominován buď politickou skupinou nebo minimálně 5% členů výboru, což jsou tři pro Libe. Takže to prosím nedělejte. Omlouvám se, je čtvrtek. Kandidát musí být plným členem, musí e, mít hotovou deklaraci finančních zájmů. Takže mohu požádat nominac o nominace Paní Valero, já chci nominovat Judith Sargentini. Paní Sargentini byla nominována. Je tady nějaká jiná nominace? Není. Mohou tedy požádat nominovanou kandidátku, zda souhlasí se svojí nominací? Bude mi ctí. Děkuji, Judith a my nám bude ctí přijmout vaši nominaci. Takže jsme ověřili vaše dokumenty, všichni kandidáty, eh, ti tedy splňují nutné podmínky. To musím všechno odříkat, jinak nebudete řádně zvolena. Tedy plní všechny podmínky, co týče deklarace finančních zájmů a jste plný členem výboru. Můžeme tedy nyní přejít, že máme jenom jednoho kandidáta aklamací, takže s vaším povolením, pokud nejsou námitky, můžeme tedy volit paní Judith Sargentini jako třetí místo předsedkyně výboru Libe aklamací. A prosím do budoucna jeden z místopředsedů by tady měl sedět vedle mě. Nevím, co jsem vám všechno udělal, ale že tady nechcete nikdo sedět, ale já nejsem tak špatný. No, ne, ano. Já, můžete tady sedět se mnou. Paní Sargentine možná prolomí tato eh, kruh. Eh, tím deklaruji eh, kandidáta zvoleného a aklamací a požádám ji, aby zaujala místo zde vedle mě. Takže to já jsem instinktivně věděl, že nastane, tak je to poprvé naposledy. Nikdo, si to, nikdo to nechce dělat, nevím proč. Takže vaše křeslo bude tady a řeknu to dalším, pokud chcete. Takže tedy přejdeme k hlasování, protože eh, je to libe, musíme tedy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 Přejdeme tedy k hlasování. Bod 7, 8, 9, 10, 11. Všechno to jsou dohody mezi EU a různými státy eh, k eh, krátkodobým pobytům. Začneme tedy tím prvním. Všechno eh, je s pravodajem pan Pavel. Přeje si slovo? Ne, dobře, takže budeme hlasovat o návrzích pana Pavela První je Barbados bez pozměňovacích návrhů. Otevírám hlasování, končím hlasování. Nyní hlasujeme o Mauriciu. Otevírám hlasování. Končím hlasování také přijato. Dále eh, Saint Kitts a Nevis. Otevírám hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. That is carried. And we vote on Antigua and Barbuda. And the vote... Takže otevírám hlasování k Antigua a Barbuda. Končím hlasování. Při jaké přijato? a Seychely. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále mm, Bahamské společenství. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Také přijato gratuluji panu Pavelovi tím končíme hlasování a děkuji vám, kolegové, za pozornost. To je konec hlasování. Na teď můžeme přejít k bodu 13, protože paní Wikström tady je. Pokud se neúčastníte, tak prosím opusťte um, potichu místnost. Přejdeme tedy ke eh, komunitárním statistikám migraci a mezinárodní ochraně. To bude prezentace paní Wikström k návrhu zprávy. Takže prosím, pokud můžete opustit místnost eh, komunitární statistiky, um, ehm, eh, migrace a mezinárodní ochraně. Samozřejmě to je důležitější, než to vypadá. Má to velký efekt. Paní Wikström to jistě uvede ve své zprávě a někteří stínoví zpravodaje jsou také přítomní, takže Cecilia, vezmeš si slovo? Kolegové, je pěkné pro mě, pro změnu, že se mohu zaobírat něčím, co je velice odborné, nepříliš politické ne příliš emocionální a ne tolik dramatické jako jiná témata, na kterých běžně pracuji. Je to velice významné téma, protože rozhodnutí, která činíme, by měla být založena na průkaznosti a evidenci. Je dobré, mít informace, spolehlivé statistiky pro politická rozhodování. A v takové oblasti, jako je migrace, eh, kde panuje mm, rozdíl v názorech, tak je to ještě důležitější než jinde. Ve zprávě jsem se snažila předložit Eh, nová témata, která eh, by, a data, povinnosti, které by měly členské státy poskytovat Eurostatu. Protože mnoho, některé z nich členské státy na dobrovolné bázi již poskytují, a buď je poskytují EASO, a nebo na žádost eh, účastníků občanských společ- nevládních organizací a občanských společností. Možná, že to bude znamenat trošku víc práce, co jsem tady navrhla pro jednotlivé orgány v členských státech, ale myslím si, že je důležité, abychom měli kvalitní osobní údaje, abychom měli kvalitní údaje pro rozhodování, abychom zabezpečili, že také tyto orgány budou mít dostatek informací. Když se podíváme na peníze, které se vydávají na migraci a azyl, tak jakékoliv dodatečné náklady budou spíše marginální v tomto kontextu. Já si myslím, že byť sebe menší změna k lepšímu může kompenzovat velice snadno jakékoliv dodatečné výdaje. Vzhledem k tomu, že celá řada členská státu již používá své stávající zdroje a poskytují většinu těch statistických údajů, které vyžadují nebo navrhují, Těším se na připomínky kolegů, těším se na práci spolu s vámi na pozměňovacích návrzích. Budeme hlasovat eh, v pět hodin odpoledne na eh, říjnovém zasedání ve Štrasburku. Eh, jakmile budou předloženy pozměňovací návrhy, těším se, že prodiskutujeme se stínovými na mm, zpravodaj a potom, abychom mohli jednat s radou a ukončit za ukončit tuto složku do konce volebního mandátu. Pokročujeme rychle a pokud vím, ani na radě neexistuje nějaká potíž, protože i tam si uvědomují, že je nezbytné mít spolehlivé statistické údaje před činěním rozhodnutí politických. Takže data založená na výzkumu a důkazech. Děkuji mnohokrát. Já mm, jsem rád, že pracujete na tématu, kde se dá pokročit v tomto tématu, byť tedy samozřejmě migrace i azyl jsou vždy nabité emocemi. Možná, že i ty statistiky, ale já cítím, že můžete dobře pokročit eh, v této složce a to je ohromné. Takže zastínové zpravodaje. Marie Kristýn chtěla se vzít slovo. Zague. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli tato zpráva je úplně odborná či technická, ale chápu, že je tak předkládána, ale samozřejmě tato odborná technická záležitost je zcela zásadní pro naši správnou migrační a zelovou politikou. Bohužel v této oblasti skutečně musíme pokročit i ve statistických otázkách, abychom tady zamezili prostě různým fantasmagorím, aby se, abychom se všichni opírali o reálná data. Výbor Libe eh, předkládá návrh, který znamená změnu sběru údajů v konfiguraci všeho, co se týká migrace, aby se umožnilo evropské politice opírat se skutečně o věrohodné a reálné údaje. Toto téma má tedy technickou podobu. Když se podíváme na rychlost, s jakou byla schopná rada se dohodnout, no tak dojfejme, že i v jiných tématech, na kterých pracuje paní zpravodajka, pokročí taky tak rychle. Ale my víme velice dobře, proč to tomu tak není. Děkuji ti mnohokrát za práci, kterou jsi vykonala, děkuji ti mnohokrát za tvou zprávu. Naprosto souhlasím takřka se všemi tvými návrhy a podporuji tě rovněž v otázce nezbytnosti údajů Eurostatu a samozřejmě, když bude zapotřebí dalších výdajů, e, dalších výdajů je třeba podpořit to dodatečnými financemi. Víme, že v každé zemi e, e, se k tomu dochází jinak ke sběru datu, protože Eurostat občas pochybně údaje, které dostává, proto je třeba dát to na jednu roveň. Já sama si dovolím předložit určitý počet pozměňovacích návrhů, zejména k otázce nezletilých No, tady si myslím, že je důležité, abychom to formulovali velice přesně. Je třeba vyjasnit také politiku navracení, e, otázka dobrovolného návratu, co je dobrovolný návrat, co není dobrovolný návrat a možná také k otázce e, definice věku jakým způsobem bychom to mohli formulovat a zvolit definici, protože v určitých zemích máme problematiku s nezletilými, eh, kteří jsou, eh, jak, kteři, kteří se prohlašují za starší. Mm, a je třeba tedy, abychom měli spolehlivou statistiku. A také přístup k právu. Zda bychom mohli mít nějaké minimální statistiky i v této otázce využívání možnosti přístupu k právní pomoci. ale je tady celá řada zásadních otázek. Já tady nechci teď prodlužovat diskusi, protože si myslím, že tady nepanuje nezhoda. Mám jednu otázku, ale na komisi. Komise nás ujišťuje, že tady nebude žádná změna, co se týče ochrany osobních údajů. A já bych ráda mě si byla jistá, že to skutečně nebude mít žádný dopad na toto téma. Chtěla bych, aby se mi dostalo ujištění, protože když se podívám, jakým způsobem se uskutečňuje někdy nařízení ze strany členských států, tak pochybuji o způsobu, jakým způsobem naše členské státy implementují toto nařízení. Děkuji, eh, Marie Kristýny. Já se omlouvám stínovým zpravodaj za EPAP, pan Čaky. Prosím. Spravodajcom je... Děkuji, pane předsedo. Spravodajem je pan Zdechovský, který tady nemůže být, takže mě požádal, abych tlumočil stanovisko Evropské lidové strany. Cecilia Wikström s polit, jakoby s politováním řekla, že se jedná o technický materiál, že je tam málo emocí. Já to považuji za přednost tohoto materiálu, protože je zcela zjevné. Ohledně migrací potřebujeme víc odbornosti. Doterajšie diskuze byly skôr emotivně motivované, politické. <coughs> toto je zneužívatelné, zneužitelné. Je to technická záležitost, je to profesionální záležitost, ale podle mého názoru určitě je to krok dopředu. Podpoříme tento text. Na druhé straně skutečnost, že se dokážeme dohodnout na takovémto eh, textu a takovýchto věcech, myslí si, si myslím, že toto je cesta, jak vytvářet jednotnou eh, imigrační politiku. Vítám profesionalitu eh, této zprávy, tohoto návrhu a je to vlastně snaha o taková profesionální řešení. Pan kolega Zdechovský v osmi bodech napsal to, co vítáme z těch, z těch bodů. Já nebudu všechno opakovat, máme k tomu určité pozměňovací návrhy, ty předložíme, ale v této fázi je třeba si říci, že to je kvalitní materiál, podpoříme jej a předložíme pozměňovací eh, návrhy. Eh, děkuji a gratuluji paní Wikstrom. Děkuji. Eh, za SAD paní Cecil Kiange. Prosím. Děkuji, Klode, děkuji paní zpravodajce. její eh, návrh vlastně odráží to, co návrh komise chce eh, měnit, zejména pokud jde o kvalitu a spolehlivost těchto dat. Toto eh, má velmi výrazný politický rozměr, není to tedy jenom technická záležitost, protože lidé na se seznamují eh, s realitou na základě eh, eh, takových údajů a ty údaje si určitým způsobem mm, přetvořují ve svých politický názor. Proto je důležité, aby statistiky byly spolehlivé, aby měly společný základ. Členské státy tyto statistiky a čísla mají, ale jsou váhaví, pokud jde o jejich sdílení. Návrh paní Wikstrom řeší většinu toho, co komise původně navrhuje a rozšiřuje to dále. Já mm, si myslím, že přístup, který bychom měli zaujmout, je přístup založený na, na, ve všech těch statistikách na uh, konkrétní eh, eh, agendě. I pokud jde například o ty nezletilé a posouzení jejich Eh, věku či eh, ustanovení jejich věku, eh, tady náš postoj je stejný jako postoj paní zpravodajku, zpravodajky. Nicméně bychom chtěli navrhnout určité pozměňovací návrhy, které se týkají délky a důvodů eh, zadržení a možnosti nějakých alternativ tomu zadržení, té detenci a eh, potom eh, údaje, které se týkají integrace a přijímání. To, z toho bychom pochopili lépe, jak je ta směrnice o přijímání transponována a aplikována, takže tady bychom si rozšířili ten přehled o té situaci nad rámec těch odpovědí, které již máme. My budeme spolupracovat s paní zpravodajkou na tomto textu, abychom dosáhli eh, schody co největší a mm, mm, zejména proto, aby ty statistiky skutečně odpovídaly realitě, aby nebyly od toho odtržené. Tolik tedy z, z stínových zpravodají. Zpravodajů byla tady jedna otázka Marie Kristýn na komisi, takže e, Cecílie, jste hm, ochotná e, nebo srozuměna s tím, aby komise eh, zareagovala na tu otázku či na jakékoliv jiné vyjádření ze strany stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za tu položenou eh, otázku. Eh, pokud jde o ochranu údajů. Ta eh, ochrana je eh, ze zákona skutečně zajištěna a je tedy za, za, zaručeno to, že eh, ochrana údajů bude probíhat i v této souvislosti. O tom vás mohu ujistit. A nyní paní zpravodajce k závěrečnému vyjádření. Děkuji, jsem ráda, že skutečně pracujeme jako tým a budeme Eh, s tím nakládat velmi obezřetně. Marie Christine nastínila otázku, budeme s tou otázkou pracovat a budeme pokračovat eh, krok po kroku. Eh, byla jsem i v kontaktu s radou včera nebo dnes dokonce. Mm, bylo dosaženo dohody na půdě rady a budeme moci znovu potvrdit, že potřebujeme údaje a spolehlivou statistiku a to harmonizovaným způsobem, abychom hovořili o stejných údajích, když hovoříme o eh, té problematice jako takové. Takže děkuji kolegům za příspěvky a těším se na spolupráci. Eh, určitě Eh, spolehlivost eh, statistik je velmi důležitá v této oblasti eh, a jde o to, aby skutečně ty statistiky vycházely z reality. Děkuji paní zpravodajce Wikstromové a děkuji kolegům, kteří jsou zde přítomní. Vím, že je již čtvrtek odpoledne, takže skutečně jsem rád. Další bod na pořadu jednání má začít až v 11.30 a kolegové, kteří se ho účastní tady zatím nejsou, tak navrhuji, abychom přerušili jednání do 11.30, pokud je to pro vás takto přijatelné, protože budeme eh, hovořit eh, o eh, agentuře EU LISA a ti jednotliví mluvčí tady ještě nejsou. Takže 11.30 budeme pokračovat. To bude poslední bod dnešního dopoledního jednání, bod 14. Děkuji.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

kita. Ya.

Sorry, colleagues, for the slightly late start. There's a lot of um, issues going on. This always happens on Thursday. Takže to se nám děje ve čtvrtek. Všichni lidi odejdou, takže děkuji vám za přítomnost. Eh, paní Níči, takže vítáme kolegy z EU Lísa pana Garkova, mm, koného ředitele. Je to mm, prezentace konsolidované výroční zprávy. My jsme skutečně tedy uchovávali velice úzké produktivní vztahy s agenturou. Je to tedy poslední fáze spolupráce je odpovědnosti. Eh, komise implementovala několik regulačních aktů, které se nyní projednávají, takže to důležitější je vyslechnout si vaši prezentaci. Také gratuluji k novému sídlu v Talinu, který bylo otevřeno minulý týden. Doufám, že se tam dostanu. A vím, že někteří kolegové tam byli, nebo pojedou, takže pane Gárkov, eh, prosím o vaši prezentaci. Doufejme, že dorazí další, ale eh, je to webstreamováno, takže mm, jistě kolegové to sledují, takže ještě jednou děkuji paní Činči, že přišla. Pane Garkov, prosím vás, vezměte si slovo. And uh, thank you for invitation. It's always a pleasure. Eh, eh, Děkuji vám za pozvání na eh, výboru Libe, abych prezentoval u Liza. Byl to skutečně náročný rok. Museli jsme řešit s dvojím výzvou, tedy jednak sledovat stáv, fungování stávajícího systému a více přispívat Evropské unii. V roce 2017 agentura um, také oslavila pět let, což je obvykle chvíle, kdy se díváme zpátky a hodnotíme situaci. Tam. Naše agentura zvýšila svoji efektivitu, co se týče kvality služeb, operačního managementu a mm, ukázalo se, že tedy rozhodnutí vytvořit takovýto orgán bylo správné. Eh, agentura je spolehlivým partnerem členských zemí a EU jako celek byla schopna přijímat nové úkoly, posilovat Eh, bezpečnost hranic a management migrace. V roce 2017 eh, agentura úspěšně eh, realizovala svůj mandát, co se týče efektivního operačního řízení, šengenského informačního systému, Eurodac. Nedošlo k žádným kritickým incidentům, které by bránily standardnímu využívání systému na konce roku 2017 eh, bylo 76 milionů hlášení a bylo, došlo k 5 milionům vyhledávání. Eh, Eurodac eh, má asi více než 5 milionů záznamů o azylantech a migrantech, takže tady je trend širšího využívání systémů agentury ve srovnání s předcházejícími roky. Tyto systémy jsou nezbytné pro standardní fungování Schengenu, efektivní řízení hranic a implementace společné politiky EU, víza a zelové politiky. A tyto systémy zajišťují základní práva eh, občanů, svobodu pohybu, takže není přehnané říci, že eh, tyto systémy jsou vlastně klíčem mm, fungování EU jako celku, samozřejmě přispívají k vnitřní bezpečnosti Unie. Do budoucna, pokud bude, budou hrozby a nátlaky záviset na časné výměně informací, tak to bude možné pouze sofistikovanými flexibilními systémy a řešeními pro pohraniční stráž a um, úředníkům zodpovědným za migraci. V roce 2017 s technickou integrací Chorvatska. Toho bylo dosaženo. Chorvatsko nyní je připraveno stát se členem Schengenu v roce 2017 agentura také finalizovala ehm, systém otisků prstů pro SIS-2, který má začít fungovat v březnu letošního roku. Teď sedm členských států aktivně systém využívá, čtyři další to připravují. V květnu bylo víc než 21 tisíc vyhledávání biometrických dat, v červnu 40 tisíc došlo k velkému mm, vývoji v mm, vízovým informačním systémem. Byla implementována nová verze se změnami mm, vízového režimu. A to bylo velmi důležité s možným dopadem velkým v případě selhání systému. Takže tam nebyl prostor pro chyby. Bylo to dodáno včas v rámci rozpočtu v roce 2017 společně s agent pokračovalo um, e, řešení v případě katastrof, abychom byli schopni reagovat na kybernetické hrozby. Výsledky byly ohlášeny um, řídícím výboru. Eurodac se také vyvíjí, nyní může, řešit, může e, e, zvládnout 7 milionů záznamů. V červnu 2017 Europol dostal přístup k Eurodaku, začal ho využívat jako právní, podle právního základu. Práce agentury v roce 2017 se neomezila na každodenní úkoly, také jsme úspěšně řešili nové úkoly. Konkrétně v roce 2017 agentura dělala pokrak v přípravě implementace systému eh, entry-exit vstupu výstupů. Došlo k najímání personálu, tendry pro na vývoj systému a agentura připravila technické specifikace systému. V poslední řadě jsme poskytli podporu Evropské komisi pro přípravu eh, prováděcích aktů podle článku 36 nařízení, které zajiští dokončení s tím, že e, prováděcích aktů v červnu. Také se implementuje ETIAS. Přípravy proběhly v roce 2017, vytvoření interního týmu v agentuře, pak několik studijních návštěv v USA, Kanadě i Eh, vysokého komisaře eh, v Austrálie, v Londýně, kde jsme řešili různé zkušenosti s implementací podobných systémů. Eh, také jsme pokračovali v aktivní podpoře, které souvisejí s interoperabilitou. Ta Evropská komise podpořila řadu dalších relevantních studií, které jsou východiskem pro další práci na technických aspektech implementace interoperability v příštích letech. Agentura také podporuje členské státy v, při používání jejich systémů, co týče především kvality dat, koordinované implementace akčního plánu v rámci strategického akčního seznamu a spojuje různé aktéry zlepšení kvalitu systémů, které spravuje agentura. Je to velmi relevantní práce a dává základy vývoj společných indikátorů kvality dat podle článku 8 EU LISA. Poskytli jsme více než 40 školení členských zemí, které souvisí s používáním systémů agentury a ty se neomezovaly jenom na IT, ale také eh, pro eh, hodnotitele Schengenu a mm, personálu Sairin. V roce 2017 agentura zvýšila svůj příspěvek šenského eh, regulačnímu mechanismu, kdy experti byli na osmi hodnotících misích Mm, komise by žádala podporu společné vízové politiky. Také jsme se účastnili tří evaluačních misí mimo hranice EU. Když mluvíme o rozpočtu agentury v roce 2017, měli jsme v rozpočet 153 milionů. Jak e, závazky, tak platby a vyrazené prostředky se využily 100, téměř stoprocentně, včetně nějakých převodů na administrativní výdaje 2018. Přijetí e, jednotlivých právních návrhů, pokud je opožděno, ohrožuje implementaci rozpočtu agenturou a vyžaduje další kroky, což může později vést k problémům v tendrových řízeních nebo neschopnosti využít starší prostředky, které byly k dispozici pro agentury na základě různých právních návrhů. Co týče personálu, agentura měla 167 postů, z čehož 131 byly temporary agents, 37 contract agent a zbytek eh, národní experti. Také agentura rekrutovala na další posty Ehm, podle nařízení entry-exit. Také jsme slíbili ehm, budování nového sídla v Talinu z roku 2017, které bylo dokončeno v květnu. V červenci, tedy července má agentura nový domov v Talinu a současně jsme eh, rozšířili prostory agentury ve Štrasburku. Pokrok byl značný, personál se přesunul do nové do nových kanceláří, ale je obava, že to nebude co do kapacit nedostatečné vzhledem k novým úkolům, které agentura dostává. Se týče kapacity tedy hostit systémy a personál z těchto důvodů, eh, eh, agentura začala připravovat druhou fázi rozšíření, která bude řešit nedostatky a poskytne nutnou infrastrukturu agentuře. Eh, nových rozšířených úkolech. Samozřejmě práce agentury během roku čelila řadě výzev. Ten seznam je dlouhý, nebudu to tady předčítat, ale chci zmínit velkou výzvu, které agentura čelí, a to se týká personálu. V roce 2017 agentura musela plnit všechny úkoly, nové i stávající, s personálem, který byl redukován eh, po dohodě z roku 2013 o redukci personálu decentralizovaných agentur. Je pravda, že v příštích letech nastane, dojde k posílení operativního personálu, ale současně agentura, aby mohla být dobře řízena, tak potřebuje eh, personál horizontální funkce a tady hrozí, ne, ne nesplnění legislativních úkolů, především finančního nařízení, opoždění aktivit, která jsou důležitá pro nové cíle agentury. Takže C2018 a v příštích letech jedním z důležitých, jedno z důležitých priorit bude posílit samozřejmě s podporou rozpočtového orgánu horizontální funkce zajistit hladké fungování organizace. Na závěr, my, Evropská agentura pro operační management prostoru eh, svobody a spravedlnosti, byli jsme úspěšní v výkonu v našem mandátu v roce 2017, budeme v tom pokračovat pro zajištění hladkého fungování Schengenu a eh, včasnou reakci na výzvy, kterým teď EU čelí a bude čelit. Naše služby jsou hmatatelné, je to náš příspěvek Unii. Je nyní dochází k rychlé digitální transformaci řízení hranic a migrace. Je to plně digitalizováno. Informační systémy. Takže Euro bude pokračovat v podpoře členským zemím a institucím, aby Evropa byla silnější a bezpečnější. Děkuji vám za pozornost. Um, Děkuji, pane Garkové. A než dám slovo paní Činčiči a dalším kolegům, zrazilo <clears throat> mě, všimla jsem si, a vím, že spolu pravidelně hovoříme o vaší práci ale jednu z otázek, kterou jsem vám chtěl položit, je, jak můžete jako agentura zajišťovat, že jste schopni reagovat na aktuální výzvy. Nevím, zda byste mohl okomentovat například výzvy, které je velice obtížné interpretovat zvenku. Když zvolím příklad, jestli byste mohl něco říct k interoperabilitě. To je poměrně politicky kontroverzní téma. Analyzovali jste návrh týkající se interoperability a chcete to rozšířit na více data bází A také jste se zmínil o zlepšení infrastruktury. Teď se to bude rozšiřovat o ten systém vstupu a výstupu. Považujete toto vše za normální výzvy? Já si myslím, že teď čelíte signifikantním výzvám v této souvislosti. Je tady tady celá řada nových věcí a myslím si, že to jsou nové významné výzvy, protože lidi zvenčí nerozumí moc dobře databázím. Uh, Domníváte se, že se vám podaří zvládnout tyto výzvy? Jste na ně dostatečně vybaveni v rámci dodržování bezpečnosti údajů. Katarína, prosím. A poté další kolegyně. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla panu Charkovi srdečně poděkovat za jeho zevrubné představení aktivit EULISy. Nedávno jsem měla možnost vaši agenturu navštívit a sama si udělat představu o vaší práci a pak jsem se zaobírala nařízením k aktualizaci mandátu EU LISA v souvislosti s novými výzvami. Mm, protože se je třeba zpracovat stále komplexnější, složitější databáze, zejména v souvislosti se zprávou systému ECRISu, ETASu a, a vstupu a výstupu. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci. I vlastně u některé mé otázky jste vlastně zodpověděl už tom, co jste řekl. My si uvědomujeme, že EU Líza skutečně vykonala významnou práci pro podporu členských států, zejména z titulu včasné výměny informací, zpráva hranic, veřejná bezpečnost. A mm, tak, jak už jsem řekla, už jste odpověděl na některé mé otázky ve svém příspěvku, například týkající, co se týče zlepšení kvality údajů. To je velmi důležitý aspekt. Také už jste hovořil o tématu vzdělávání. Zlepšení kvality dat a vzdělávání a školení na spolu navzájem souvisejí. Tak jsem se chtěla zeptat, zda byste nám k tomu mohla říci něco více zejména například co se týče dobrého, správného vybavení personálem a jak také eventuálně podpořit členské státy v co nejlepším využívání údajů, které mají od vás. Jakým způsobem, pak, když se vyskytly potíže, je odstraňujete a co by šlo zlepšit, zejména s ohledem na personál tedy. Další téma, o kterém jste se zmínil, jsou zdroje. Pak, když si správně vzpomínám, byl tady nedostatek personálu. To byl jeden z mála kritických bodů, o kterých se hovořilo při udělování absolutoria minulém roce. A poté, a o tom už jste se rovněž zmínil, jste řekl, <clears throat> že jste se snažili zaměstnávat eh, nový personál. A teď se tady chci zeptat v této souvislosti, máte dostatek zdrojů na posílení personálu? Čili stačí vám to, je to všechno poměrné, proporcionální, nebo co byste ještě dále potřebovali. A další obecnější otázka Tady bych ráda vyzdvihla to, co už řekl pan předseda. Vy jste hovořil o interoperabilitě biometrických systémů. <clears throat> Tady je důležité postupovat nesmírně opatrně, eh, zejména co se týče ochrany osobních údajů a ochrany soukromí. My víme, že existují agentury, které pro tuto oblast jsou kompetentní, příklad agentura ochranu osobních údajů. A proto se chci zeptat, zda EU Líza vůbec s těmito agenturami spolupracovala, protože to je zcela zásadní, abychom měli rozumnou ochranu údajů. A v této souvislosti ještě poslední otázka. Spolupracuje vaše agentura se soukromým sektorem? Pakliže ano, jak? Mělo by se jednat o dodržování co nejvyšších standardů, jak v technické odborné oblasti, ale také v bezpečnostní oblasti. Děkuji, děkuji ti, Kataríno. Barbara, prosím. I já bych vám chtěla pogratulovat pane eh, Garkové, pokud jde o vývoj agentury EU LISA, jednak pokud jde o aktualizaci VISu, zapojení Chorvatska a zavedení automatické identifikace otisků eh, prstů. Já mám také otázku na interoperabilitu. Ehm, komise Eh, připravila studie, které se týkají nástrojů interoperability a ty byly přijedna, projednávány v rámci trialogu s cílem posílit mandát EU LISA. Co je potřeba zajistit na evropském eh, vyhledávacím portálu a v tom úložišti společných identit, abychom zajistili bezpečnost, ale zároveň fungování toho systému? To je moje hlavní konkrétní otázka. Děkuji, Barbro. A nyní prosím pana Garkova. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mm, za ta poděkování, která zazněla od eh, obou tázajících a eh, za poděkování za naší práci. K té otázce interoperability. Interoperabilita je skutečně nejednoduchým, komplikovaným tématem, ale nyní se dostává velmi vhodně do popředí. Na evropské úrovni totiž, ale také na úrovni členských států se dostáváme nebo budujeme tu kritickou masu informačních systémů, ale zároveň jsme svědky digitální transformace v oblasti zprávy hranic a e, řízení migrace a dochází ke konvergenci těch e, oblastí a naším e, cílem je, aby ta podpora práce těch, kteří chrání hranice, kteří řídí migraci a i policejních orgánů byla eh, slučitelná v tom smyslu, že bude zajištěna interoperabilita těchto tří složek. Ta interoperabilita nespočívá ve vytváření nových databázů, spojování systému, či eh, je, je to jenom o lepším využívání stávajících systémů a lepší zprávě a řízení ověřování, identit při zachování silných pojistek, pojistek ochrany, um, ochrany osobních údajů a soukromí, na rozdíl od těch projektů, které jsou dosud velmi oddělené. Eh, my podporujeme mm, ta vyjednávání s našimi experty a doufáme, že v těch vyjednáváních dosáhneme dobrého eh, výstupu, pokud jde o interoperabilitu, eh, tak, aby ta interoperabilita byla prakticky proveditelná. Je tady potřeba mít jednotlivé komponenty a integrovat stávající systémy do té stávající architektury architektury, interoperability. Eh, ty mm, problémy a výzvy jsou technické, ale to není to hlavní. Technická stránka je náročná, ale nejdůležitější a nej, eh, nejnáročnější jsou další iniciativy, které budou plněny ve stejném mm, eh, časovém horizontu. Jednak systém entry exit, jednak vstup v platnost systému ETIAS a, ETIAS a máme také před přepracované, eh, vyjednávaná přepracované podoby různých systémů a to vše musí být eh, implementováno v následujícím období 3 až 5 let. A to bude ta nejdůležitější, nejzásadnější eh, výzva avšak zároveň, a to jsme dělali dosud a budeme tak činit i do budoucnosti, totiž dělat eh, vše, co je v našich eh, silách, za předpokladu, že nám budou poskytnuty dostatné, dostatečné zdroje, zejména personální, ale také finanční. Zabezpečení dat Tady mohu říci již dnes, že systém, který takto spravujeme, je systém, který má velkou zabezpečení, jak fyzické, tedy přístup na ta místa, kde ten systém funguje, organizační zabezpečení cestou eh, eh, určitých opatření po omezení počtu osob, které mají přízna a dalšími bezpečnostní opatření v oblasti oblasti ochrany kybernetické, na, v kybernetickém prostoru, tedy ochrany těch databází. Toto všechno bude aplikováno na tu architekturu interoperability, která bude společně s tím přechodem těch systémů eh, vytvořena. Kvalita údajů my děláme v oblasti kvality eh, dat v systému hodně. Začali jsme již v roce 2016 a pokračovali 2017 eh, eh, podporou členským státům, pokud jsme viděli odklon od požadované kvality u jednotlivých členských států a členské státy to postupně napravili. To znamená, že v roce 2017 ty údaje třeba ve VISu byly již lepší kvality. Čekáme na nové nařízení, které nám umožní učinit další kroky do budoucna a společně s členskými státy a eh, komisí hledáme společné na kritéria kvality, kvalit, eh, kritéria, která budou aplikována na ty evropské i vnitrostátní systémy. A ta, to vyladění těch kritérií by mělo, eh, by mělo zlepšit kvalitu vzdělávání, posilování kapacit, profesní e, příprava, to je oblast, která je často e, opomínána, no, ale je nezbytná, abychom skutečně dobře e, ty nové technologie a systémy využili. Agentura jak jsem již říkal, 2017 42 různých vzdělávacích programů, rozšiřujeme ty vzdělávací aktivity a v tomto roce budeme pokračovat ve stejném duchu, jakož i v následujících letech. E, určitá problémy s tím tady jsou, protože požadavky z členských států narůstají, to chápeme, ty věci jsou nové a na druhé straně agentura má omezené zdroje, které může může věnovat tomu vzdělávání. Máme jednoho člověka, který má na starosti veškeré to vzdělávání a snažíme se to řešit cestou najímání eh, národních expertů. To se ne vždy, vždy Eh, daří, protože ty ehm, vnitrostátní organizace nejsou vždy ochotny nabídnout nejlepší experty eh, v náš, aby nám pomohli v náš prospěch a tudíž doufáme, že posílíme personálně naší eh, agenturu, to jsem již říkala, jako horizontální průřezovou záležitost a mm, to zejména navýšení prostředků rozpočtových. Eh, ještě k vzdělávání. Eh, my vzděláváme školitele, to je ten základní přístup, to znamená, že vzděláváme školitele, aby ti mohli školit ve svých eh, domovských zemích, tedy ne ty konečné uživatele a e, potřeby, které budeme mít u těch nových systémů Entry Exist, ETIAS a další. Mezi CEPOLem a Frontexem připravujeme společnou iniciativu ještě s námi a vytváříme jakýsi učební plán e, pro systém Entry Exit, který budeme s členskými státy e, dolaďovat začátkem příštího roku, pokud jde o rozsah a obsah a připravíme celý vzdělávací portfolio pro tyto nové systémy, aby mohly být zavedeny v roce 2020-2021. Takže se snažíme jednat proaktivně nikoli reaktivně. Eh, interoperabilita to je velmi eh, silné téma zejména v kontextu ochrany údajů a soukromí. Eh, zopakuji, co jsem říkal již na začátku eh, při odpovědi na tu první otázku, nebudou vznikat nové systémy, které je třeba chránit, nebudou vytvářeny nové databáze. Takže stejné principy ochrany údajů budou aplikovány i v rámci té nové architektury interoperability. Ale je potřeba rozlišovat mezi ochranou údajů a soukromí. E, jedna ochrana dat je ochrana dat v systému, to má na starosti agentura a tady nás Úřad na ochranu osobních údajů velmi bedlivě e, sleduje a e, zatím z těch prověrek nebyly žádná, nevyplynula žádná kritická zjištění. Ochrana soukromí je spíš o tom, jak je ten systém systém používán, to znamená, leží to na těch členských států. Co děláme ve prospěch ochrany? Eh, ochrany soukromí. Je to takzvaná privacy by design, to znamená průřezově konstruována do všech eh, systémů. Eh, spolupracujeme s uskupením FRAG, které má mm, zprávu, která o těchto věcech hovoří a jejich doporučení potom překlápíme do třeba toho systému entry-exit a do jeho architektury či konstrukce. To tež platí o ETIASu. Eh, koordinace se soukromým eh, sektorem od samého eh, počátku jsme rozvíjeli partnerství se soukromým sektorem. My jsme agentura, která spravuje technologie, ale my nejsme sami inovátorem. Inovace přicházejí ze soukromého sektoru a ty musíme my teprve přebírat. A máme dobrou zkušenost s každoroční mezinárodních konferencí se zástupci průmyslu, eh, kulaté stoly se zástupci průmyslu, kde řešíme konkrétní otázky. V říjnu eh, to bude kvalita technologií na vnějších hranicích pozemních, eh, aby se realizoval systém entry-exit a systém ETIAS a za pět let jsme si vybudovali velmi dobrý vztah se soukromým sektorem, zejména s těmi klíčovými hráči a máme eh, prospěch z jejich technologie. Začalo to tím pilotním projektem v roce 2015 a běží to až dotud. Paní Kudečka, otázka interoperability a jak zajistit, že při těchto nových systémech je zajištěna bezpečnost. Oba tyto elementy, o kterých jsem mluvila, nejsou nic nového v tom systému. Jsou využívány jenom pro zajištění přístupu k datům, to znamená k efektivnějšímu přístupu, čili stejná přístupová pravidla, která fungují eh, nyní v rámci eh, Eurodaku, budou teď také eh, u těch dalších systémů a bude Eh, byl, bude zachován princip omezeného užití eh, pro daný účel a ty údaje eh, nebudou odlišné ze situací, ty, ta, ta přístupové údaje nebudou odlišné, ale bude účinnější ten přístup, takže to bude mít celou řadu výhod pro eh, eh, pohraniční orgány a další orgány v této oblasti. Děkuji. Děkuji především těm kolegům, kteří přišli na diskuse. Děkuji, pane Garkov, vaš, vám, vašemu týmu za vaši práci. Děkuji a tím končíme dnešní dopolední jednání. Máme v 12.30 koordinátory a pak začínáme v 15 hodin. Bude slyšení v 3.30. Takže přeji dobrou chuť a uvidíme se odpoledne.